lidová strana mi oznámila, omlouvám se. Belgické orgány mi oznámily, že Jean-Claude Marco byl jmenován do funkce, která je neslučitelná s funkcí europoslance podle článku 7.3 v souladu s článkem 4.1 jednacího řádu se vzdá své funkce, nebo vzdál se své funkce od 16. července 2009. Bulharské orgány mi oznámily, že paní Želeva byla jmenována ministrní zahraničních věcí, a to od 21. července 2009. Blahopřejeme paní Želevě, nicméně tato funkce je neslučitelná s funkcí europoslankyně. a v souladu s článkem 7.3 zákona o volbách do Evropského poslance a podle článku 4.1 jednacího řádu se nyní vzdala své funkce jako europoslankyně. A nyní informace pro poslance. Belgické orgány mi oznámili, že pan Tarabelli nahradí pana Dukla, a to od 16. července 2009. A bulharské orgány mě informovaly o tom, že paní Kovačeva nahradí paní Želevu, a to s účinností od 24. srpna 2009 podle článku 3.2 jednacího řádu, než budou ověřeny pověřovací listiny europoslanců, aby nedošlo ke sporu, paní Tarabela a Kovačev zaujmou svá místa v parlamentu, budou mít veškerá práva, která se s tím pojí, za předpokladu, že podepíší písemné prohlášení v tom smyslu, že nemají žádné jiné funkce, které jsou neslučitelné s funkcí europoslance. Vedoucí skupiny konzervativců a reformátorů mě informoval o tom, že pan Edward Macmillan Scott již není členem této skupiny. A to s účinností od 20. července 2009. Dále. Evropská lidová strana a socialisté a demokraté a zelení a skupina konzervativců a reformátorů a skupina Svobodná Evropa demokracie oznamují změny ve složení výborů a delegací. Jména najdete v zápise z tohoto zasedání.